díky vaší pomoci otázka eh, bezprizorných psů nalezne v Evropě řešení. Děkuji, kolegové. Začneme hlasovat. První bod je, je dohoda mezi EU a Kaperskou republikou o některých aspektech leteckých služeb. Zpráva pana Rike. Hlasujeme o této zprávě. Kdo je pro? Zdržel se schváleno. Další bod na pořadu jednání. Systém záruk v pojišťovnictví zpráva Peter Skinner. Kdo je pro tuto zprávu, kdo je proti, zdržel se schváleno. Děkujeme zpravodaji. Další zpráva pana Kasy, budoucnost DPH. Pan Kasa má slovo. Děkuji, pane předsedo. Odstavec 13 je zcela pokryt částí odstavce 9. A abychom vypustili to zopakování, navrhuji ústní pozměňovací návrh vypustit článek 13. Informoval jsem pana předsedu, že další skupiny jsou pro tento pozměňovací návrh. Děkuji. Chci se zeptat, zda jsou námitky tomuto pozměňovacímu návrhu. Jsou-li námitky, prosím, povstaňte. Nevidím námitky. Budeme hlasovat o textu tak, jak byl upraven ústním pozměňovacím návrhem. Budeme hlasovat elektronicky, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. Děkujeme panu Kasovi. Další bod. Zpráva Sharon Bowles. Jmenování člena výkonné rady Evropské centrální banky. Pana Jorga Asmussen, pan Jörg Asmussen je tedy uchazečem. Hlasujeme tajně a využijeme hlasovací zařízení. A chci vás informovat, že se rozsvítí modré světlo. Po odhlasování uvidíte modré světlo protože jde o tajné hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Je to schváleno, blahopřejeme novému členu výkonné rady Evropské centrální banky a děkujeme paní Bowles za příslušnou zprávu. Zdá se, došlo k technickým problémům. Další bod upisování dodatečných akcí kapitál Evropské banky pro obnovu a rozvoj. Záruka EU na případné ztráty Evropské investiční banky z úvěru a záruk na projekty mimo EU. Pan Kamfin je zpravodajem. Nebyly předloženy pozměňovací návrhy ani návrhy na zamítnutí. Společné stanovisko rady bylo schváleno. Další zpráva Zpráva paní Bohus. Upisování dodatečných akcí kapitálu Evropské banky pro obnovu a rozvoj. Jako výsledek je navýšení kapitálu návrh blok číslo jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Hlasujeme o návrhu komise, jak byl upraven, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. A nyní hlasujeme o návrhu legislativního usnesení. Hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. Děkuji vám mnohokrát a blahopřejeme paní Bous. Další bod. Provádění článku 10 protokolu organizace Spojených národů o střelných zbraních a stanovení vývozních povolení a opatření pro dovoz a tranzit střelných zbraní, jejich součástí dílu a střeliva. Zpráva pana Jakolína. Chce promluvit, máte slovo. Mé vystoupení bude nesmírně stručné. Malé a střední podniky mají nižší náklady, zjednodušení administrativy a stručná, rychlá opatření pro vývoz eh, civilních zbraní, lepší spolupráce s třetími zeměmi, posílené bezpečnostní normy, efektivnější boj proti pašování zbraní a lepší stopovatelnost, dohledatelnost zbraní a to v systému, který se neustále rozvíjí. To je první konkrétní reakce na tragické události v Norsku. A tyto bezpečnostní normy se týkají celé řady osob, které používají sportovní zbraně. Děkuji maďarskému a polskému předsednictví rady i komise. Hlasujeme. Hlas. Kompromisní blok číslo jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. A nyní hlasujeme o návrhu, jak byl upraven, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. Hlasujeme o elektronicky o celém návrhu. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Návrh legislativního usnesení byl schválen a blahopřejeme zpravodaji. Další bod. Zpráva pana Moréry. Mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného EU či s tímto procesem zpěté. Pozměňovací návrhy, pozměňovací návrh 27, kde pro, kde proti, zdržel se schváleno. Hlasujeme o upraveném návrhu, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno. Nyní hlasujeme legislativním usnesení, hlasujeme elektronicky. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno, blahopřejeme zpravodaji. Další bod. Tři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 Odstavec 5, bod 2, ve dvou částech, kde je pro, kde je proti, zdržel se, schváleno. Druhá část, kde je pro, kde je proti, zdržel se, schváleno. Bod, odstavec 5, ve dvou částech. První část, kde je pro, kde je proti, zdržel se schváleno. Druhá část, kde je pro, kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Bod 5, od, od, eh, odstavec 5, bod 5. Hlasujeme odděleně první část u bodu 5. Hlasujeme odděleně. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Odstavec 5, bod 5 byl schválen. Odstavec 5, bod 6 ve dvou částech, první část. Kde proti, zdržel se, schváleno. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. A nyní hlasujeme o celém návrhu usnesení, kde proti zdržel se schváleno. Všechny ostatní návrhy usnesení jsou zamítnuty. Další bod, návrh usnesení o přistoupení Bulharska Rumunska k šengenské dohodě návrh na usnesení pěti politických skupin. Pozměňující návrh dvě, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. A nyní pozměňující návrh číslo jedna, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. A nyní hlasujeme o celém usnesení, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se